Good afternoon, colleagues. Krásné odpoledne, milí kolegové. Nemáte-li žádné námitky k programu zasedání, považujeme ho za schválené. Nemá, nemáme žádné poznámky předsedy. Dnes máme rychlou schůzi, bohužel nebude tlumočeno do chorvačtiny, dánštiny, litevštiny, lotyštiny, maltéštiny a galštiny. Teď se dostáváme k prvnímu bodu našeho programu mm, týkajícího se migrace a první bod na programu je <laughs> prezentaci hlavně politické poradkyně Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky paní Ellen Hansenové k iniciativě Global Compact o sdílení odpovědnosti za uprchlíky a zástupce ředitele týmu Komplexní rámec pro reakci na uprchlickou krizi. Jistě si vzpomenete, že tři členové našeho výboru se účastnili delegace, eh, se účastnili konference v New Yorku, která byla věnována této problematice. Jistě si vzpomenete, že byla také eh, zpracována zpráva tohoto summitu, eh, který se zaobírá lepší reakcí na aktuální výzvy. A už jsme o tom na našem výboru diskutovali. Samozřejmě parlament, jak už jsem řekl, byl přítomný na tomto summitu. Vyslali jsme ad hoc delegaci tří členů. Zastupovala nás paní Wikström, paní Schlein z našeho výboru a eh, delegace se účastnila eh, smíšené diskusy v lednu. A mm, my jsme se jako další e, stupeň o e, diskuse o tomto problému rozhodli pozvat právě tyto osobnosti, abychom vedli další diskuse o problematice uprchlictví. Takže opětovně říkám, že to je záležitost, které se opětovně věnujeme, ale věnuje se ji také výbor DV, stejně tak jako AFET. A plánujeme druhou výměnu názoru, která by se měla konat po letní přestávce se specifickými příslušnými zeměmi, které jsou, kterých se tento problém týká. A e, také jsme pozvali vysokou představitelku a generální tajemník OSN v příštím týdnu přednese projev, jak my víme, právě k problematice uprchlictví. A v tomto kontextu je jistě vhodná doba, abychom si vyslechli naše dva hosté. Děkuji za to, že přišli nejprve tedy Dám slovo paní Ellen Hansenové, která je hlavní politickou poradkyní Úřadu Vysokého komisaře a bude hovořit um, o této iniciativě Global Compact o sdílení odpovědnosti za uprchlíky, takže jí dám slovo na 10 až 15 minut. Máte slovo, ještě jednou vás mezi námi vítám. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, děkuji vám mnohokrát, že eh, jste projevili svůj zájem, kterého si nesmírně vážím a děkuji vám za mimořádně dobrou spolupráci, která nás těší. Nejprve velice krátce bych se ráda vrátila zpět do období před 19. zářím, předtím, než byla schválena New Yorkská, než bylo schváleno New Yorkské prohlášení eh, které bylo schváleno poté, co v roce 2015 přišel přes 1 milion uprchlíků do Evropy. A byla to eh, opravdu situace do té doby nevýdaná s takovým množstvím přesidlování a pohybu uprchlíků a my jsme věděli, že musíme něco učinit. Samozřejmě velká část teritoria ve světě již přijímá dlouho uprchlíky a já potom požádám svého kolegu pana Balteo, aby o tom pohovořil. Trošku více všem New Yorkské prohlášení mm, eh, zobrazuje eh, společné závazky eh, podepsaných účastníků, které stanoví specifické závazky na jedné straně vůči migrantům protože snahou je vytvořit podmínky pro to, aby v roce 2018 všechny členské státy mohly schválit zcela konkrétní program pro zlepšení situace v této oblasti. Stálí, zamě, pardon, stálí zástupci a pozorovatele Mexiko a Švýcarsko stejně jako všechny členské státy se k tomu zavázali. New Yorkské prohlášení znamená jasnou reakci na uprchlictví, na jeho jev a snaží se vytvořit legální právní rámec pro všechny situace velkého pohybu uprchlíků. Paní Pan Balde eh, pohovoří o něco více eh, k této o této reakci. K té, eh, ale to, co bylo hlavním cílem, bylo, aby se vytvořil dobrý dopad na zlepšení situace pro uprchlíky. Eh, Vysoká komisařka pro uprchlíky eh, tuto zprávu, která byla schválena, zahrne do svého plánu práce na rok 2018. Zpráva bude zveřejněna v červenci či v srpnu 2018 a bude obsahovat to, čo, co nazýváme Global Compact a v roce 2018 eh, se to bude schvalovat v rámci valného zhromáždění OSN a k tomu dojde v listopadu 2018. Ale abych se trošku vrátila k tomu, co se bude projednávat ve navalném shromáždění. Velice významné je také usnesení Omnimus, které bude mm, pokračovat ve svých setkávání v severských státech, ve Švédsku, v Norsku a toto usnesení bude obsahovat také takový operativní odstavec, paragraf, který eh, bude zobrazovat tento Global Compact. Tak co to bude ze zásady? My jsme vytvořili cestovní mapu směrem k tomuto Global Compactu. Teď je to k dispozici na našich webových stránkách eh, eh, pod hlavičkou New Yorkského prohlášení. Eh, my se snažíme o jasnou reakci, která by měla vytvořit eh, jasný rámec pro tuto oblast. Budeme mít eh, určitou preambuli, kde představíme ty zcela zásadní závazky jednotlivých ochranných režimů budeme mít také určité závěrečné paragrafy, které budou souviset s tím, co bude druhou částí Global Compactu. Druhá část Global Compactu eh, bude obsahovat program akcí. Program akcí bude obsahovat prvky, které eh, budou výrazem operací těch eh, programů, eh, ke kterým jsme se zavázali a eh, to by potom mělo schválit válné schromáždění. Global Compact bude mít dvě části. První ten rámec a druhý program akcí. A aby, abychom mohli vytvořit tento program akcí, máme celou sérii setkání, konzultací, Především máme každoroční konzultace s nevládními organizacemi, to pokračuje tento rok. V druhé polovině tohoto roku budeme mít celou řadu tematických diskusních setkání které se budou řídit strukturou eh, tohoto komplexního rámce pro reakci na uprchlickou krizi. O tom vám blíže něco řekne pan Balde. A Potom eh, budeme eh, zpracovávat přesně způsob, jakým by tento program měl působit v praxi čili vyústění v jednotlivé akce. A budeme vést také dialog 12. a 13. prosince tohoto roku, kde dojde k diskusí mezi členskými státy, experty, nevládními organizacemi a dalšími institucemi a agenturami. A v roce 2018 vysoká komisařka eh, potom předloží návrh tohoto globálního kompaktu a bude se o tom diskutovat s členskými státy OSN. Eh, eh, I když New, Yorkská, New Yorkské prohlášení je velice specifické, vyjadřující se také k, organiza- k Vysoké organizaci pro ochranu prchlíku, je tam obsaženo naše hodnocení, ke kterému jsme dospěli na základě konzultací s celou řadou partnerů, jak státních organizací, tak nevládních organizací. Budeme potřebovat takový text, který bude schopen dosáhnout dohody a souladu, tak abychom mohli vycházet z toho, že v závěru roku 2018 by mohl být schválen členskými státy OSN. K tomu dojde na základě celé řady konzultacím, jak už jsem vám řekla, které budou zahájeny v první polovině příštího roku. Čili celý tento proces jsme eh, popsali v naší cestovní mapě. A teď možná dovolte, abych řekla, že chápu, eh, eh, že tento komplexní rámec vlastně stanoví, že tady je třeba rozlišovat dvě oblasti. Jednak je to ta iniciativa Global Compact a potom je to ten komplexní rámec pro reakci na uprchlickou krizi a my se snažíme vytvořit určitou komplementaritu, aby se oba tyto procesy mohly navzájem doplňovat, například takové oblasti jako boj proti převaděčství, rizika na moři, mm, eh, specifická pomoc v případě nouze. Do toho se budeme pouštět nezávisle na tom, zda se jedná o uprchlíky či migranty. A teď bych se ráda vyjadřila specificky k Evropské unii. Já jsem se dívala na životy a důstojnost, to byl program uveřejněný v roce 2016 a <clears throat> musím říci, že když se podíváme na komplementaritu a konzistentnost eh, politik eh, v Evropské unii, tak eh, bez nějak nějakého komplexního rámce by to nebylo možné. Potřebujeme, a to říkají všichni, akci jasnou, abychom bojovali proti příčinám migrace a oprchlictví, je třeba zabezpečit, aby humanitární pomoc a rozvojová pomoc šly spolu, spolu v ruku v ruce, aby se, musíme mít také solidní mm, základnu pro mm, e, zjišťování dat zjišťování důkazů, je nutná přeshraniční spolupráce, toto vše patří do tohoto rámce. Čili první poselství, které bych vám chtěla vyslat, je ta nezbytnost komplementarity a kom kompaktnosti evropských politik, kterou se snažíme podporovat. A v tomto ohledu hledíme na Evropu skutečně jako na takového průkopníka a šampiona v oblasti pomo- eh, v tomto tématu uprchlictví a migrace. Také se budeme snažit ale vytvořit taková hlavní vodítka, hlavní směry pro všechny státy, jak by měly reagovat na tyto situaci. Někdy si lidé myslí, že role Evropy je poskytovat možnost financování hlavně aby se migranti a uprchlíci nechali mimo hranice Evropské unie, <clears throat> ale my musíme plánovat i způsob přijímání a možnosti inkluze. A na závěr dovolte, abych řekla, že se domnívám, že významné je vykonávat osvětu, vysílat prostě poselství, signály. My jsme slyšeli celou řadu eh, slov o uprchlické krizi, migrační krizi, ale ve skutečnosti, co si myslíme my, je, že vyvineme-li skutečně velké úsilí pro společnou práci v partnerství, v mezinárodní spolupráci a skutečně reálném sdílení odpovědnosti lze i tuto situaci řídit dobře. V případě Evropy eh, se snažíme nalézt adicionalitu eh, v oblasti fondů eh, ve spojení uprchlické pomoci a rozvojové pomoci. A také si uvědomujeme, že Evropa by měla hrát určitou roli lídra. Evropské státy, domnívám se, by mohly učinit tak trochu další krok, dostat se na určitou další rovinu v kontextu přesídlování. Já jsem byla v Řecku, hovořila jsem se starší ženou, e, která také e, při, přijela po vodě na lodi, protože to byla jediná možnost, jak se může dostat ke své rodině, která již v Evropě byla. Myslím si, že problémy přesídlování jsou nesmírně významné, ale zároveň také vysílají důležitou zprávu hostitelským státům. Přes 60 procent uprchlíků pochází, se, se nachází v rozvojových státech a, také v Austrálii, odkud já pocházím. To je také důležité si uvědomit. Je třeba zdůrazňovat tu nutnost sdílené odpovědnosti a demonstrovat ji. Bez toho by bylo velice těžké, abychom pomohli hostitelským zemím více. Eh, v tom dopadu těch masových uprchlických hnutí. Takže, pane předsedo, dovolte, abych teď poděkovala za vaši pozornost a předám slovo panu Baldemu. Thank you. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Dámy a pánové, já, jestli dovolíte, bych rád ještě doplnil informace, které poskytla paní Hansenová tím, že bych zdůraznil tři následující věci. První, musíme si připomenout cíle tohoto komplexního rámce pro reakci na uprchlickou krizi a zároveň, jak zahájíme implementaci tohoto rámce, protože to bylo podepsáno UNHCR, členskými státy i vámi a dále dalším bodem je nebo jsou určité možné kroky do budoucna. Proč vlastně došlo k vytvoření tohoto komplexního rámce pro reakci na uprchlickou krizi? Jednak samozřejmě, abychom ulehčili těm zemím, které přijímají veliké počty uprchlíků někdy dokonce až na úrovni 10 populace dané země. A my jsme viděli mnoho zemí, které mají na sobě takové obrovské břímě. A dále nějakým způsobem umožnit bezpečný bezpečné etablování těchto uprchlíků, aby vedli důstojný život a aby jsme nalezli nějaké řešení do budoucna. A dále se chceme podívat na to, jak bychom mohli posílit tato řešení třetích zemí, která byla realizována v rámci takzvaného eh, přesídlování ve velkých počtech. Ovšem my víme, že toto není jediný prvek řešení, pokud jde o nedostatek dlouhodobého řešení. Víme, že toto přesidlování nestačí. My se samozřejmě snažíme i o reunifikaci rodin a poskytovat nějakou dodatkovou podporu například v rámci pracovní migrace. Čtvrtým cílem našeho rámce je vytvoření podmínek v zemích původu, tak aby uprchlíci mohli udělat informované řešení, informované rozhodnutí, pokud se chtějí opravdu chtějí eh, opustit eh, svou zemi. To znamená, mm, to je propojeno poté i s tím budoucím řešením, to, jak tento rámec eh, byl přijat v New Yorku v září 2016. Druhou dimenzí mého vystoupení je vysvětlit vám stávající situaci. Myslím si, že jeden den vlastně hned po tom 19. září, po této New Yorkské deklaraci mnoho států, dokonce i států, které jsou zastoupeny zde v Evropském parlamentu, přišli s konkrétními závazky. Můžeme říci, že v současné době je několik zemí, především v Africe, které souhlasí s tím, že se stanou pilotními zeměmi, to znamená pilotními zeměmi pro tento komplexní rámec CRP RF. První takovou zemí je Uganda, která má 35 milionů lidí, obyvatel a přijala více než 1 eh, milion uprchlíků, většinu z nich v posledních několika měsících. Uganda je skutečně nesmírně štědrá v tomto ohledu a pomáhá i Jižnímu Sudánu, ale přijala i uprchlíky ze Somálska a jiných zemí. Kromě Ugandy která řeší jednak dlouhodobé, dlouhodobým problému a rovněž naléhavé situace a dále je to Tanzánie která otevřela dveře v několika posledních desetiletích statisícům uprchlíků. Rovněž se rozhodla tato země, že ji bude moci využít v rámci pilotního projektu CRRF a poté je to Etiopie a Djibouti. Zde bych možná na několik minut se zastavil, protože tyto země, i když jsou nesmírně štědré a přijali mnoho uprchlíků, neotevřeli pro tyto uprchlíky pracovní trh. Díky závazkům a slibům z 20. září v loňském roce došlo k určité změně v rámci jejich politik. Džibuty, jakož i Etiopie, jsou schopny v současné době pomoci uprchlíkům vést důstojný život na svém území. Čili toto jsou změny na africkém kontinentu, somálská situace, která rovněž bude hrát roli v rámci tohoto pilotního projektu a my jsme 25. března na posledním summitu UNHCR hovořili nejenom o dobrovolné repatriaci, ale zároveň i o pomoci jednotlivých zemí, udělování asilu na základě podmínek, které jsou spojeny buď s asilem nebo návratem těchto zemí. Kromě afrického kontinentu vidíme například zájem ze strany Guatemaly, probíhají diskuze i o možnosti začlenit do tohoto pilotního projektu jiné země, které by byly takovými zeměmi zasílení pod pilotním projektem UNHCR. E to znamená, eh, diskutujeme tuto situaci s různými zeměmi, například na severní Africe, na Blízkém východě, v Asii. To, co v této situaci zároveň vidíme, je, že není důležité se zaměřit pouze na země, které projevili zájem vystoupit eh, jakožto země pilotního projektu tohoto komplexního rámce CRRF. A tím se dostávám k možným krokům do budoucna, co bychom mohli udělat. Podobně, jak jsem to zmínila kolegyně Hansen, my samozřejmě chceme nadále podporovat i země, které teda spadají pod ten rámec CRRF, především ty země, které byly tak nesmírně štědré již dlouhou dobu, které přijímaly obrovské počty uprchlíků v minulosti. Ale jsou zde i jiné země, které například v tom prvním roce nebo těch prvních několika letech zatím ještě nejsou těmi cílovými zeměmi a i těmto bychom chtěli poskytovat pomoc. Další věc, která je pro nás důležitá, je zajistit to, aby tento náš komplexní rámec CRRF e byl nástrojem sdílení povinnosti, sdílení tohoto břemene v rámci uprchlické krize. To znamená zvyšovat možnosti pro nějaké přesidlování, pro sjednocování rodin. Toto všechno by mělo být, toto úsilí by mělo být podle našeho názoru posíleno. A v poslední části svého vystoupení bych rád řekl, že samozřejmě celý ten societální přístup, to znamená naše organizace, vládní představitelé, exekutiva, rozhodovací orgány, my všichni bychom se měli snažit navázat kontakt i s jinými zúčastněnými stranami a zároveň se zástupci uprchlíků, kteří samozřejmě mají obrovský zájem na tom vést důstojný život tím bych vám rád poděkoval za vaši pozornost a svou prezentaci ukončil. Děkujeme, děkujeme za stručnost, protože víme, říká pan předseda, že je zde mnoho lidí, například pan Isteroj, který by se chtěl vyjádřit a který je i členem delegace pro OSN, jistě budou mít zájem o ptát se na otázky praktické a tak dále. Mnoho z vás možná neslyšelo mm, moje úvodní eh, slovo. Já jsem se snažil nějakým způsobem nastínit i ten časový harmonogram ohledně globálního kompaktu. Zopakuju to ještě jednou. Nyní zde ale budeme mít několik vystoupení. Dále to bude například i naše možnost zúčastnit se dialogu na vysoké úrovni kterého se zúčastní zástupci SVČ. Bude to v prosinci letošního roku a proto bych velice rád, pokud by to bylo možné, aby mohla vystoupit i SVČ. Je zde paní Leontin von Levecov. Moc vás mezi námi vítám a poprosil bych vás o příspěvek. Děkuji, děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkujeme za příležitost vystoupit a stručně popsat Eh, vůbec toto zapojení z naší strany po New Yorkské deklaraci a zároveň přípravu globálního kompaktu. My samozřejmě chceme hrát vůči roli v rámci této iniciativy. My potřebujeme komplexní přístup k uprchlické krizi, pokud chceme reagovat na nucené vysídlení. Nejde pouze o humanitární záležitost, záležitosti politického charakteru, rozvojového charakteru. A jak již bylo zmíněno, OSN a i Evropská unie eh, vedou v tomto ohledu. My se máme prohlášení z roku 2016 ohledně důstojného přístupu, holistického přístupu k řešení uprchlické krize. EU posílila své závazky v tomto ohledu nejenom pokud jde o východní země, eh, Afriku eh, a Azii. Toto je vlastně takovým doplňkem k komplexnímu rámci CRRF a jdeme stejným směrem. Vítáme tento proces, tuto iniciativu, tím pádem i naše vlastní iniciativy získají více nebo lepší profil vůči třetím zemím. My si myslíme, že celý tento rámec je velice kvalitním základem pro řešení této krize a opravdu vítáme spolupráci UNHCR na vytvoření tohoto rámce. My jsme se zapojili do tohoto procesu od samotného počátku, máme tam naši delegaci, jak víte, SVČ by ráda hrála koordinační úlohu, koordinační aktivity a zároveň se zúčastníme tematických rozhovorů v Ženevě, které nás čekají a které by měly zdůraznit klíčové prvky rámce CRRF a zároveň to vytvoří takovou předvydatelnou platformu v tomto ohledu, především pokud jde o ochranu uprchlíku. Pokud jde o pilotní země v rámci kom- komplexního rámce CRRF. E. My jsme jedni z prvních dárců, kterým jasně poukazujeme na komplexní přístup k této problematice, například ten pilotní projekt v Ugandě. My chceme, aby to byl úspěšný proces a proto chceme, aby ostatní dárci posílili své úsilí, posílili své závazky nad rámec New Yorkského prohlášení. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme nyní jednotliví poslanci. Jednou z Jednou z prvních je Eli, eh, která vystoupila jako jedna ze třech zástupců i na New Yorkské konferenci. Děkuji, děkuji, vážený pane předsedo, a ráda bych zde přivítala velice srdečně naši dva hosty. Je zásadní, abychom se věnovali diskuzi ohledně vytvořeného globálního kompaktu. Pro Evropský parlament je zásadní, aby jsme se zapojili do tohoto procesu. Já si velice cením optimistického přístupu z vaší strany. Ovšem EU, jakožto nějaký pionýr v oblasti přesidlování, to je pro nás dosti obtížné to nějak vnímat, protože mnoho členských států dokonce nebylo schopno implementovat závazky z roku 19, eh, z 2015, pokud jde o eh, přesídlování 160 tisíc uprchlíků a 20 tisíc dalších dodatečných eh, uprchlíků, ke kterým se zavázali. Myslím, že tam máme nějakých 14 tisíc zatím přesídleno. Komise možná má konkrétnější data. Čili v podstatě vlastně někde málo na těch 50%, které bylo přislíbeno. Zatímco Kanada přesídlila 40 tisíc za poslední čtyři měsíce. Čili vidíme, že evropský problém není problémem čísel nebo prostředku, ale nedostatek politické vůle implementovat společná řešení tam, kde jsou zapotřebí. Evropský parlament chce, aby došlo k dalšímu sdílení břemene v tomto ohledu, to je zakotveno i v našich smlouvách a zároveň bojujeme za bezpečný a legální přístup do EU. Všem rada a v poslední době ani komise nějak neposlouchají příliš naše prozby. A nyní můj dotaz. Jak by mohlo dojít ke změně politického rámce? A jak bude mít nová vláda dopad Eh, nová zpráva, dopad na tento globální kompakt. Vy jste se zmínil o tom, že další den po samitu, my jsme tam byli, že samozřejmě i americká vláda přišla s konkrétními závazky. Jak to vypadá nyní po změně americké vlády? Může to mít dopad na celkový rámec diskuzi, především pokud jde o konkrétní závazky u přesidlování. A další věc, Bohužel zde vidíme takový trend a proto bych se ráda zeptala, jak by mohla být EU koherentní s těmi závazky z minulého roku v New Yorku, když všechny naše politiky a úsilí Rady a Komise se snaží o externalizaci našich povinností a hranic. Například za vazek ohledně Libie s Tureckem nebo migrační kompakt s africkými zeměmi. Paní Hansen, pokud je pravda to, že 86 uprchlíků je, na, je globálně na jihu a že my musíme globálně sdílet odpovědnosti, tak se zdá, že jdeme s špatným směrem. Děkuji za vaše odpovědi. Děkujeme. Eli, pan Gerard Dupré má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jestli dovolíte, budu hovořit francouzsky. Děkuji, děkuji. Já jsem si vyslechla vaše příspěvky s velikým zájmem. První otázka, kterou bych rád položil. Máme zde New Yorkskou deklaraci s komplexním všeobecným přístupem. Já mám pocit, že na evropské úrovni se snažíme právě o takový přístup. Proto moje otázka se tak nějak obecně týká tohoto komplexního přístupu. A to, jak vy vnímáte celou situaci, co nám chybí v Evropě, abychom měli skutečnou politiku v tomto ohledu, která by odpovídala tomu, jak je to definováno v New Yorkské deklaraci. Jsou zde určité oblasti, ve kterých si myslíte, že nám hodně chybí, že bychom měli ještě předat, že bychom měli udělat něco, co zatím není ještě dokonalé. Čili z vašeho hlediska, ve kterých oblastech se domníváte, že by Evropa měla opravdu ještě přidat? Samozřejmě, že i v oblasti přesidlování tam musíme zásadním způsobem zlepšit tuto situaci a ovšem rád bych vyslechl, kde očekáváte, že by Evropská unie měla odvést větší kus práce? Druhá věc, taková praktičtější, zmínili jste se o některých zemí, které budou součástí pilotního projektu. Co to znamená z takového toho provozního hlediska? Co budou tyto země muset udělat? Co udělá OSN na druhé straně? Je něco, co by se mohlo očekávat i z naší strany? Čili skutečně chci pochopit, jak ten mechanismus těch pilotních projektů bude fungovat. A poslední záležitost. Zmínili jste se rovněž o tom, že v tom akčním programu bychom potřebovali více prostředků. Takhle alespoň jsem to pochopil. Paní Hansenová se o tom zmínila. Co to znamená, že to očekáváte z naší strany, pokud jde o příspěvky evropských zemí, pokud jde o Evropský fond pro rozvoj nebo různé politiky, které jsou financovány v různých zemích, eh, pokud jde o účast na řešení uprchlické krize. Tak si myslíte teda, že i v těchto oblastech, pokud jde o naše odpovědnosti, nějak zaostáváme, nebo tam máme určitý deficit? Děkujeme. Paní Ana Gomeš má slovo. Já bych vám... Já vás rovněž mezi námi vítám a kolegyně Eli Schlein má opravdu si myslím v tomto ohledu pravdu. Panuje zde určitá určitý protimluv um, v rámci EU a proto bych se ráda zeptala, jak v rámci těch úžasných znešených cílů, které jsme uh, si vzali za cíl v rámci globálního kompaktu a na druhé straně tu praxi, tu implementaci, ten obrovský rozdíl. Včera to bylo další tisíc lidí, které jsme zachránili ze Středomoří asi ze 44 tisíc těch, kteří dorazili k našim břehům v letošním roce a kteří ohrozili svůj vlastní život, protože neexistuje bezpečný ani legální způsob, ani, kontro, ani jaký kontrolovaný způsob, kromě těch, které jsou kontrolovány převaděči, aby se vůbec dostali do Evropy, ať už jste migrantem nebo uprchlíkem, protože Evropa ani neotevřela takové bezpečné cesty Čili ta zásadní otázka, pokud jde o Evropskou unii, ta by zde měla zasnít ty bezpečné cesty pro uprchlíky, například ten, ta záležitost Kanady, která zde byla zmíněna, která teda skutečně by měla skutečně vlastně jde, jde příkladem pro evropské země. Možná byste měli Evropanům říci, že teda potřebujete další zdroje, finanční zdroje, politickou podporu pro globální kompakt. Ovšem ten proces zdá se nějak nefunguje, že to vlastně nemění tu situaci přímo v terénu, tu podporu uprchlíků. Takže skutečně si myslíte, že by Evropa mohla v tomto na tomto poli hrát nějakou roli, když vlastně nemáme žádné právní prostředky. Ano, dobře, máme zde s Tureckem nějakou dohodu, ovšem víme, jak to tam teď vypadá s Tureckem. Vy nemáte v rámci UNHCR dostatek pracovníků, dokonce ani nemáte právní status na území Libie. Samozřejmě, že EU se snaží outsourcovat tu potřebu ochrany migrantů z Libie a z jiných zemí tak na takové instituce jako, jako UNHCR. Můžete to udělat? Nebo, nebo možná si jenom ložeme do kapsy? Tak to bychom asi měli jasně říci. A jsme schopni vůbec chránit uprchlíky seriózním způsobem, když nadále ignorujeme zásadní politické otázky? Jak se o tom zmínila i SVČ nejde pouze o humanitární, ale i o politické záležitosti, politický přístup, který potřebujeme. Rozvojový přístup. Já jsem byla v šoku, když pan Gutierrez, generální tajemník OSN v Addis Abebě v lednu, mluvil o uprchlících Etiopie podporuje eh, tento proces, přijala mnoho uprchlíků z okolitých zemí, ale zároveň z této země utíkají lidé pod tlakem a represemi, jak je možné, že vůbec generální tajemník takto vystoupil, nebo možná si všichni nalháváme, když tyto klíčové politické otázky ohledně vlády a zprávy nejsme schopni řešit, například otázky vlády, která Eh, provádí represálie vůči vlastním lidem, když pojedete do Kále, tak tam eh, určitě eh, vidíte, že je mnoho Etiopanů. Děkujeme. Paní Kienge má slovo. Grazie, Claude. Sono... Děkuji, Claude. I já jsem potěšena, že máme příležitost si vyslechnout jak momentálně se daří práce v této oblasti na základě nového prohlášení z New Yorku, že můžeme vidět, jakým směrem se to vyvíjí. Krátce bych eh, dříve než položím svou otázku, připomněla také našim hostům toto. Přesně před rokem jsme zde v tomto parlamentu velkou většinu přijali usnesení, ve kterém více či méně stojí to, co je nyní v prohlášení z New Yorku. A vše se točí kolem pojmu solidarita. Je tam rovněž uvedeno, že je třeba zreformovat Dublin, jsou tam humanitární komodory, distribuční klíč, podpora přímo na místě, eh, Schengen, legální migrační kanály, integrační politika a také to, jak důležité je potírat příčiny migrace. Když si toto usnesení otevřu, musím říct, že je dokonale. Napsali jsme tam přesně ty věci, které jsou potřeba a které by bylo ovšem třeba zrealizovat. K mému velkému překvapení, ovšem rok po tomto usnesení zjišťují následující. A v podstatě mě to až tak nepřekvapuje. Nyní opětovně otevíráme diskusi o tom, zda mají být tyto věci uplatňovány či ne. A zejména se zabývám realitou. Díváme se tedy, jak vypadá situace na místě. Vidíme, že dochází k přesilování, sloučování rodin. Pak je zde otázka práce a rozumných podmínek v zemích, kam se vracejí migranti. A já se ptám, kdy tedy konečně začneme něco dělat. Již dlouhodobu víme, co by se udělat mělo. A mohu se pouze připojit k kolegům v tom smyslu, že je tady velká krize, politická krize solidarity. A panuje v této oblasti také velké pokrytectví. Pohleďme například na Libii. Když tady někdo hovoří o tom, že by se lidé měli vracet do Líbie, tak si skutečně kladu otázku, jak vůbec můžeme s něčím takovým souhlasit, aby lidé byli vraceni do těch libických táborů. Všichni víme, jaké podmínky tam panují, nebo ty, všichni víme, kolik lidí prchá z Jemenu a téměř se o tom nehovoří. Možná to víte, ale mnoha těmto uprchlíkům odebíráme možnost odcestovat někam dál do jiné země právě z toho důvodu, že ty buty eh, chceme mít nyní jako jakýsi model integrace. Tady to lidé vůbec nemají možnost cestovat někam dále, oni dostanou dokument povolení pobytu a musí zůstat tedy tam, kde jsou. Eh, proto bych eh, se chtěla zeptat, eh, víte něco, jste informování o situaci v Džibuti? A dále taková politická otázka. Pokud tady hovoříme o relokaci a přemístování, co, k čemu dochází většinou mimo naše hranice, hovoříme zároveň také o bezpečných třetích zemích, tedy porušování lidských práv, politické problémy, veškerá tato tematika. A ptám se, je to to dostatečným způsobem zohledněno v New prohlášení? Děkuji. Děkuji, Cecil. A teď bio, prosím. Thank you very much and thank you. Děkuji. No, děkuji našim hostům, že mezi nás přišli. Jak víte, v tomto parlamentu Pracujeme, už to tady zaznělo s ústní z kolegů na legislativních dokumentech, které souvisejí s možná nejlepším přístupem k nejrůznějším zdrojům migrace. Jsem zpravodajkou program pro přesídlení a společně se s mými kolegy stínovými zpravodaji se snažíme zpracovat co možná nejlepší zprávu. Jak už řekla celá řada kolegů, Evropská unie já vím, že říkáte povzbuzující slova, ale Evropská unie ještě nerozhodla, jakou cestou se ubrat. Zda externalizovat hranice, zda udělat krok zpět eh, od závazku. A je naprosto jasné, že většina z nás v tomto výboru a v tomto parlamentu jsme se vícekrát vyslovali eh, proto, abychom zlepšovali tento proces. To je první zpráva. Jako zpravodajka k otázce přesídlování bych ráda řekla, že samozřejmě přesídlování je pouze jedním ze mnoha kamenků v této mozaice, ale je to velmi významná součást pro poskytování trvale udržitelných řešení. Naší ambicí v Evropském parlamentu, a já na tom pracuji s mými kolegy, je dosáhnout žádosti vějšího programu, než ten, který leží na stole. Ráda bych si vyslechla vaš komentář tomu. Chceme zvýšit kvalitu navrženého programu a samozřejmě také chceme změnit eh, to poselství vysílané. Eh, Pakliže nepokročíme v oblasti přesídlování, tak stroskotáváme i v té osvětové práce a ve vysílání příslušných zpráv. No, my už máme určitý návrh a my si tam zapracujeme i další zpětné vazby. A já si myslím, že Rada také pracuje v tomto směru, ale zároveň samozřejmě Evropská unie by kolektivně měla učinit další kroku předu a měla by učinit více. O tom ten program je. E, rada bych se dověděla, zda máte nějaký názor na geografické zeměpisné priority, e, protože budeme-li tyto programy sestavovat související s třetími státy, musíme vyvinout humanitární úsilí. A můj návrh je propojit evropský program eh, s potřebami eh, toho Global Compact. A ráda bych si vyslechla vaše připomínky a eventuálně zpětnou vazbu k našemu programu. Děkuji. A nyní paní Spinelli. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Mám několik otázek, ale nejdříve bych chtěla poděkovat zástupci UNHCR za to, že se dnes nám dostavili. Mám několik otázek, které se týká jazyka, eh, které se týkají jazyka tohoto globálního paktu, neboť slova jsou důležitá a některá slova, která eh, se používají v cestovní mapě, k rámci nejsou podle mě dostatečně jasná a někdy mám pocit, že se jedná o eh, poněkud eufemistické výrazy. Například bych ráda věděla, co chápete přesně pod eh, pojmem self-reliance a resilience uprchlíka. To je něco, co se tam opětuje, objevuje a mě skutečně ta resilience, ta odolnost, E, není jasná. A dále e, propojení mezi severem a jihem. V cestovní mapě se hovoří o tom, že mají být podporovány ty země, které prchlíky přijímají. Hovoří se o odmínkách ve třetích zemích, které mají být zlepšeny. A rovněž tam padují jistý eufemismus. tom smyslu, že je vhodně, že by bylo vhodné spravedlivějším způsobem rozdělit odpovědnost. Myslím si, že jazyk by měl být jasnější, že by tam mělo být jasně uvedeno, že je důležité, aby se všichni velice angažovali v tom smyslu, abychom měli rovnováhu mezi západem a promiňte, mezi severem a jihem. Bylo to už uvedeno, největší procento uprchlíků se právě nachází na jihu naší země koule, takže tady panuje skutečně obrovská nerovnováha, kterou je třeba vyvážit a nejenom podporovat jižní země. A pak je další věc, navracení. I zde se mi příliš nelíbí jazyk, který byl zvolen. Hovoří se o navracování takzvaných returns, tedy návratech, které mají být dobrovolné a trvale udržitelné. Ale jistě sami dobře víte, že dohody, které uzavřela Evropa s různými třetími zeměmi, zejména s Afghánistánem, v sobě obsahují i možnost nuceného návratu. A proto e, tuto formulaci se nechápu. Nucený návrat rovněž eh, mladistvých bez doprovodu. Tak to je to v těchto dohodách uvedeno. A proto mě není jasné, jak vy tady můžete Evropu celosvětově označit za šampiona? A dále messaging, tedy komunikační práce. Jsem velmi ráda, že uznáváte, že že je někdy velice těžké rozlišovat, rozlišit uprchlíky a ekonomické migranty, že je to obtížné. A v mnoha zemích ovšem se stále mezi nimi odlišujeme. Běžně hovoříme o ekonomických migrantech, které jsou převážné většině a o tom, že tedy je třeba vidět příčiny této migrace. Dále poslední otázka, konzultace, které chcete mít s nevládními organizacemi. Jistě víte také, že nevládní organizace bývají cíly skutečně těžkých útoků, zejména ty organizace, které provádějí záchrany eh, ve, eh, osob ve středozemním moři, jak u afrických břehů, tak u břehů Sicílie. Veřejné mínění je eh, velice zastrašeno, lidé se bojí, mají strach z důvodu toho neustálého odsuzování a e, z důvodu té kritiky, která šla na úkol určitých nevládních organizací v tom smyslu, že oni jsou jakýmsi faktorem, který ještě podporuje e, příchod uprchlíků do Evropy. Děkuji mnohokrát a ještě Poslední otázku. My jsme měli předběžnou schůzku při organizování této diskuse. Já bych se rád zeptal k tomu Global Compactu. Mm, celá řada našich problémů souvisí s nedostatečnou implementací již schválených politik, jako například politika, přesidlování a tak dále. To není otázka politiky, to je otázka odporu k implementaci a nedostatku solidarity. Moje otázka tedy je, politiky globálního kompaktu, pakliže můžete na to odpovědět. Příští týden přijede generální tajemník. Já nechci, aby to byla teď nějaká fráze. Jistě tady nemáme co dočinění s legálně závazným nástrojem, ale vyžaduje to, aby stále více lidí eh, bylo seznámeno s touto problematikou. moje otázka je, uvědomí si to lidé, kde je třeba uh, a jak zvýšit povědomost, abychom eh, překonali eh, tento odpor k implementaci již schválených a stávajících programů, zejména v oblasti programu přesidlování a relokace. Thank you. Myslím si, že tady byla eh, řada spíše komentářů než otázek, ale dovolte, abych se k některým z nich vyjádřila a potom předám slovo kolegové, aby se vyjádřil k dalším. No, mnoho otázek a připomínek se ubíralo stejným směrem a sice kde by členské státy EU měly učinit krok ku předu a celá Evropská unie v oblasti přesidlování. Tady jistě víte, že to není oblast, kde bychom mohli říci, že Evropa zde v tomto ohledu je šampionem. My si myslíme opravdu, že by se dalo udělat daleko víc lidí, eh, věcí v přesídlování. I dalo by se více udělat v oblasti slučování rodin. Je velmi důležité pro členské státy Evropské unie aby zvýšili kvóty určené pro přesídlení a aby příslušný rámec eh, eh, opravdu reagoval na globální potřeby. Eh, mělo by se to zakládat spíše na potřebách ochrany ze strany uprchlíků. Samozřejmě se domníváme, že dodatečně k přesídlování a to je oblast, kde si teda myslím, jak už jsem řekla, že by se mohlo udělat více, ten cíl eh, uskutečňování, slučování rodin je také kritický a my si myslíme, že tomu by se měla věnovat specifická pozornost. A možná identifikovat příležitosti pro navršování kapacit pro usnadňování slučování rodin v jednotlivých členských státech a vyzýváme instituce Evropské unie, aby podporovalo taky rozvoj komplementárních cest pro a, eh, schvalování žádostí uprchlíků a migrantů. Eh, teď trochu k politickému kontextu. Zazněla to otázka, zda se změnil politický kontext a někdo eh, se zmínil o Lady Summitu, k kde byl přítomen generální tajemník OSN, prezident Obama a řada významných hostů a zde došlo ke schválení opravdu um, seriózních závazků i ze strany členských států Evropské unie ale e, někteří lidé mi říkají, jak můžeš pracovat pro UNHCR a zachovat si naději. No ale já si myslím, že dochází k dobrým věcem. Přes pět tisíc uprchlických dětí v Turecku teď chodí do školy. E, díky evropským fondům e, je tady celá řada um, uprchlíků, kteří mají teď lepší přístup k trhu práce a možná kolega Balde řekne ještě něco více k tomu. Politický kontext je složitý. My nejsme politickou organizací. Je třeba jednat i s věřiteli. A dochází tady k obavy vzbuzujícímu vývoji v používání jazyka v souvislosti s uprchlictví a k Eh, vlastně promíchávání eh, otázky lidí, kteří potřebují ochranu s otázkami bezpečnosti. Ale já my si myslím, že to je nekompatibilní, jak se otázky vnitrostátní bezpečnosti se zajištěním potřeb eh, uprchlíků v nouzi. Co se týče generálního tajemníka OSN a jeho návštěvy ve Štrasburku, já samozřejmě nemohu mluvit za něj, ale domnívám se, že on jako bývalý vysoký komisař pro oprchlíky, jako bývalý premiér Portugalska je jistě ve správné funkci, a aby učinil cenné reflexe k tomuto tématu. To je významné vedle tedy takzvané preventivní diplomacie. Tady se domnívám, že Evropská unie by mohla um, hodnotně přispět protože i plánování je v této otázce nesmírně důležité. My víme, že často dochází k systému včasného varování. Členské státy spolupracují například eh, v případě přírodních katastrof a tak by mohly spolupracovat i v tomto případě. Co se týče implementace, já si myslím, jeden z důvodů, proč se domníváme, že New Yorkská deklarace je tak významná, je ten, že to zdůrazňuje závazky týkající se úmluvy mm, k uprchlické otázce a obsahuje opravdu jasný rámec, jasně definovanými nástroji, ale jako vždy, program je dobrý, ale obtížnější implementace. New Yorkská deklarace je daleko konkrétnější implementací legálního rámce, který již existuje. A to tež můžete říct si na straně migrantů, je tam specifický režim pro migranty a to jsou humanitární práva, které je třeba uplatňovat univerzálně. Financování. Samozřejmě financování eh, je obtížné. Eh, je třeba zajistit, aby se také tyto fondy používaly správně, aby umožnili vzdělávání, inkluzi, přístup k trhu práce a všechny tyto fondy jsou ještě jaksi poddimenzované. Eh, tady se nedíváme jenom na Evropskou unii a i individuální členské státy protože vy všichni eh, reprezentujete skutečně velkou část financování těchto programů. Ano, zazněl tu taky pojem zvyšování solidarity, to již zaznělo z úzbývali jeho generálního tajemníka. Ehm, a my s tím samozřejmě souhlasíme a to souvisí s tou připomínkou, jak řídit situaci. Když máme milion lidí přicházejících do Evropy v roce 2015, eh, která má 500 milionů obyvatel, tak to musíme srovnat se situací v Libanonu například, kde jeden ze čtyř eh, lidí je uprchlík. A my se skutečně domníváme, že tam, kde je politická vůle, tam je i cesta. Já teď nechci zabíhat příliš daleko do diskuse o Libii, ale celé jistě tady hrají roli otázky bezpečnosti. My si je uvědomujeme a no, proto tady ta otázka navracení lidí do zemí, které vlastně nejsou bezpečné, je tak problematická. Máme milion lidí potřebujících eh, pomoc v nouzi. To hovoří samo za sebe. Co se týče definic self-reliance a resilience a některé další specifické aspekty eh, v souvislosti s navracením, to nechám na panu Baldem. Možná No tak radši možná teď skončím a předám slovo panu Baldemu, ale rozhodně vám děkuji za všechny vaše připomínky, za vaši upřímnost, tak jak je to u vás zvyklé. A samozřejmě vaše připomínky si zaznamenáme a navzdory nebo vedle vašich vlastních legitimních eh, připomínek my se budeme samozřejmě, budeme pokračovat v tom, abychom eh, žádali Evropu o politické vedení, aby byla politickým lídrem v této otázce. Děkuji vám. Já bych to trochu doplnil. Eh, co se týče vašich upřímných, otevřených otázek a připomínek, my sebou vezmeme dvě zprávy. První je, děláme dost? Ne, odpověď je ne. Měli bychom dělat více, protože je tady velká potřeba a to není jenom o snaze nalézat řešení pro problémy s uprchlíky, ale je to také podívat se na kořeny příčin a proto by instituce mohly učinit eh, daleko více eh, v souvislosti s hledáním eh, kořenů zdrojů. A druhá věc je potom pomáhat lidem v nouzi. Čili to je jasné, to je poselství, zprávu, kterou si také vezeme. Neděláme dost, musíme dělat víc dokonce někteří vaši vládní zástupci v určitých zemích, u nich už vidíme, že eh, tam dochází ke zlepšení registrování díky podpoře celé řady podpo pomoci, podpory a donátorů. Také se zlepšuje postavení uprchlíka v mnoha zemích, které změnily své politiky. Uh, a to se neprojevuje pouze ve financování, ale také v politické podpoře. Ano, já se domnívám, že bychom měli dělat víc, než děláme, ale rozhodně vy hrajete rovněž velikou roli v hledání reakcí na tyto potřeby. A pak tady byly dvě otázky související s tím, čeho je zapotřebí na evropské úrovni. Já si myslím, že to je velice legitimní otázka a rovněž se domnívám, že tady jsme uvedli dvě oblasti, kde by Evropská unie mohla činit daleko více. A za prvé, navýšení eh, prostředků a míst eh, pro přijímání a eh, také velká větší spolupráce s jsem Víte, že v této souvislosti už došlo ke zlepšení spolupráce když se hovoří o tom, co může Evropa dělat a co nemůže, eh, přece jenom je třeba požadovat, aby došlo k navýšení těchto aktivit. A ať už to je tedy kapitál, počet eh, sídel, anebo potřebujeme také politickou a hospodářskou podporu, abychom dali více lidem naději, abychom dali více lidem naději také, že budou mít úspěch ve slučování rodiny. A to jim také pomůže v tom zvažování, zda podniknout to vysoké riziko e, při překračování Středozemního moře a také při těm pohybech z Jižní Afriky směrem na sever, aniž bych zapomínal na další oblasti, jako je Ázie. Tady všude bychom mohli udělat více. A domnívám se, že už tady zazněly dobré příklady, například Kanada. Můžeme se podívat na některé z těchto příkladů. A možná bych tak trochu opravil jednu věc. Já se nedomnívám, že uprchlíci v Jemenu jsou chráněni před přesídlováním přesídlování, tam je pouze málo míst, které jsou k dispozici, neexistuje žádná země, které by bylo bráněno v přesídlování, ale musíme se podívat přesně na podmínky tam panující. Jak v zemích toho přizlení, tak v zemích původu. A mm, myslím si, že tady nemáme zcela ještě aktuální stav mapování situace. Máme například osoby, kterým bylo umožněno přesídlování ale trvá dva, tři roky, než dostaneme peníze na to. Takže my se domníváme, že tedy nechceme bránit určitým národnostem v přesídlování jedině, že již nesplňují podmínky pro to, aby byly považováni za uprchlíky, ale podívejme se například žiboty, který už jsem to uvedl. Je zajímavé vyslechnout si pozitivní politiky, o kterých jste hovořili myslím, že to byla paní Cecil, ano, my máme tři partitní konzultace každoroční eh, se zeměmi přesídlování. To jsou také místa, kde můžeme vést ještě dodatečné diskuse, abychom mohli tedy doplňovat vzájemně politiky. Potom tady zazněla ta otázka k tomu slovu self-reliance. To znamená in, pomáhání jednotlivcům, protože někteří jednotlivci nepotřebují pomoc. To, co potřebují, je ocnout se v prostředí, kde mohou žít důstojný život nezávislým způsobem, stejně tak jako já a vy to je něco o nich, abychom, eh, aby, mo, ať už se to udělá prostřednictvím umožněním pohybu svobody nebo hospodářským aktivitám, či umožnit jim podnikání. Tato koncepce self-reliance je koncepce, která umožňuje jednotlivcům žít důstojný život v závislosti například na dobrovolném navracení tam, kde se zlepší podniky, či lokální integrace a inkluze. Eh, to si samozřejmě zaznamenáváme. A pak tady byla ještě byla poznámka o New Yorkské deklaraci jako takové. Já si myslím, že eh, toto, i když není závazný text, přece jen ochrana lidí potřebujících podporu a pomoc je důležitá, je to tedy eh, citlivá otázka, je třeba, abychom dosáhli trvalé udržitelnosti v této otázce na základě indikátorů a podpory a Jistě můžeme z New Yorkské deklarace udělat doplňující nástroj eh, k těm závaznějším, které již byly schváleny. Děkuji vám. Dovolte, abych poděkoval paní Hansen i panu Baldemu za jejich příspěvky dneska. Samozřejmě, že my máme dlouhodobé kontakty s vašimi zástupci. Pokud jde o nějaký reality check, jak my tomu říkáme, takové to ověření situace v um, reálu, tak to nám určitě nechybí. My skutečně víme, kde jsou ty hlavní problémy, proto je pro nás zásadní setkávat se i s vaší organizací. Zároveň chceme, abychom šli ruku v ruce s vámi v rámci koordinace těchto společných procesů. Rádi bychom viděli následné podrobné kroky, které následují po New Yorkské deklarace až do roku 2018. Samozřejmě budeme spolehat i na zástupce SVČ. My jsme měli možnost se s Lordem Tillotsonem, s, Lord, um, s Lordem Tillotsonem setkat v lednu, takže i s ní jsme měli možnost diskutovat o naší účastě na klíčových jednáních, které se zabývají touto problematikou, tak abychom opravdu byli v kontaktu i díky dialogu na nejvyšší úrovni a doufáme, že i na um, summitu 2000 17, který se týká této problematiky. Čili opravdu my, jakoži kolegové SVČ, budeme na tom dále spolupracovat, analyzovat. Budeme i s výborem DV a AFETem o celé záležitosti ještě hovořit, takže jsem si jistý, že zástupci SVČ nám v těchto našich krocích budou pomáhat. Kolegy a kolegyně budu informovat o výsledcích těchto jednání, především ty, kteří se zabývají touto problematikou. Čili opravdu děkuji za tuto nesmírně vysoce kvalitní prezentaci a diskuzi. Děkuji našim kolegům z UNHCR a nyní budeme pokračovat v našem dnešním programu. Děkuji ještě jednou. Takže, milí kolegové, a nyní se dostáváme k bodu číslo čtyři, protože máme drobné spoždění ale i přesto si myslím, že to stálo za to, protože chtěli vystoupit eh, další kolegové. A tím se dostáváme k společné cestě ku předu. Eh, je VF druhého problematice emigrace s Afganistánem. My jsme přijali právě eh, v říjnu tento společný postup a koordinátoři se rozhodli na základě doporučení právní služby zapojit i Evropský parlament. Právní služba přišla 17.3. se stanoviskem a 11. Čtvrtý jsme požádali, aby nám prezentovali v našem výboru toto stanovisko a proto nyní prosím právní službu, aby vystoupila a aby nám toto stanovisko přednesla. Nevím, koho zde máme za právní službu Děkuji, děkuji. Já jsem moc se, moc se omlouvám. Nemáme vaše jméno poznamenáno? Anna Pospíšilová Padovská. Prosím, prosím, eh, můžete pokračovat. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení poslanci, poslankyně. Ano, váš výbor požádal o právní stanovisko, které se týká IEVF k problematice migrace mezi Afganistánem a EU. Otázka, kterou jste nám položili, se týkala tří následujících záležitostí. Zda tento dokument společná cesta kupředu může být považován za mezinárodní dohodu tak, jak je to v rámci PFF v části 5.5 zaznamenáno. A co, ten, co to znamená do budoucna zda některé kroky či akce na straně EU, agentur či členských států na základě tohoto dokumentu by mohly mít podobný dopad jako dohoda o readmisi. V tom případě, jaké jsou zde možné právní nástroje a pokud by je VF e nebylo mezinárodně dohodou, co by to znamenalo pro Evropský parlament? Tak jak bylo řečeno, my jsme 17. března předložili tento dokument. Druhého eh, 10. 2016 došlo k tomu, že jsme podepsali s Afgánskou republikou dokument, který, cituji, společné závazky posílit spolupráci v tomto ohledu, pokud jde o reakci na nelegální migraci a návrat těchto nelegálních migrantů. Pokud jde o otázku toho, zda tento dokument JVF může či nemůže být považován za mezinárodní dohodu, tak my jsme samozřejmě analyzovali tento dokument v souladu s judikaturou Evropského soudního dvora. Hlavním kritériem v tomto ohledu, zda daná dohoda je či není závazná, je záměr obou zúčastněných stran. To znamená, že závazná dohoda tak, nebo závazný charakter záleží na právě záměru stran v souladu s mezinárodním právem. A to by mělo být etablováno na základě konkrétních podmínek dané dohody a zároveň situace, ve které mm, byl tento dokument připraven a podepsán. Pokud jde o JVF, dokument záměr stran je zde jasně vyjádřen. Explicitně se zde hovoří o tom, že nejde o nějaká legální práva či eh, závazky v souladu s mezinárodním právem. Navíc ten jazyk, kterým je to sepsáno, rovněž odráží zájem podepsat tuto deklaraci eh, na základě dvoustranné dohody a ne mezinárodního charakteru. Čili ano, ta situace, ve které jsme připravili tento dokument, ta je závažná byli to diplomaté na nižší úrovni, straně afgánské vlády a na straně EU delegace v Afganistánu. Zároveň je důležité zmínit to, že v mezinárodních vztazích jde o politickou volbu EU, zda teda e, půjde o závazný dokument nebo nějaký politický závazek a to stejné platí u ostatních stran. To znamená, že třetí Eh, strana by mohla, řekněme, chtít vstoupit do takového závazného vztahu s EU, nebo naopak spolupracovat s EU na základě nezávazného rámce. Proto jsme dospěli k závěru ohledně JVF, který představuje podle nás nástroj takzvaného soft law, to znamená, že je to vlastně nekonvenční eh, akt na základě společné dohody. Tyto nástroje tzv. měkkého práva se využívají v rámci mezinárodních vztahů, mezinárodního práva. Takový eh, společný akt eh, umožňuje stranám vyjádřit politické závazky, aniž by museli vstoupit do právě závazné dohody. Tyto nástroje tohoto měkkého práva jsou um, i součástí judikatury Evropského soudního dvora. Například eh, se to týkalo nedávno dohody s Tureckem. Pokud jde o dopad eh, těchto dokumentů, nejsme, nejsme eh, závaz, nebo není naší povinností ne, nic ne, podmínka um, sledovat vlastně tyto dopady. Samozřejmě, že to může mít určitý praktický dopad, pokud jde o ulehčení eh, readmice afgánských eh, občanů a jejich pobyt na území EU. Mohlo by to mít podobný dopad jako dohoda o readmici, ale pouze pokud by obě dvě strany respektovaly právě eh, ten způsob spolupráce, který je zakotven v tomto dokumentu je VF. Jelikož ale tento dokument představuje pouze politické závazky, není zde jistota toho, že by tato spolupráce skutečně byla respektována. A pokud jde o nějaké právní nápravná opatření, eh, na ty nemá dopad tento dokument. Osoba, které se to týká, má právo eh, na rozhodnutí na základě článku 13 směrnice o návratu nebo o souladu s mezinárodním eh, právem. Eh, tento dokument to nijak nemění. Eh, navíc jakékoliv rozhodnutí o návratu, které se týká návratu na území Afganistánu, musí vzít v potaz konkrétní případ daného člověka a situaci v dané zemi návratu. To znamená, že i když dojde k takové dohodě o návratu, ale jsou zde důvody, které by vedly k tomu, že věříme nebo předpokládáme, že návrat tohoto člověka do Afganistánu by eh, bylo v rozporu s principem non-refoulement, tak v takovém případě by toto rozhodnutí nemělo být eh, implementováno. Je důležité zdůraznit to, že tento dokument je nezávazným dokumentem, nemá to dopad na právní rámec EU, pokud je o imigrační politiku nebo nějaké, nějakou, nějaké vytvoření nových povinností v tomto ohledu. A nyní, pokud jde o výsadní práva Evropského parlamentu v tomto ohledu. Na základě článku 218 smlouvy o EU tento vlastně zde není aplikován, protože toto není mezinárodní dohoda. I přesto Evropský parlament má právo využít jiné právomoci, které má k dispozici při spíše z politického charakteru, ne právního charakteru, pokud jde o nástroje, které máme k dispozici v oblasti měkkého práva, pokud jde o migraci a kontakty se třetími zeměmi. Děkuji vám za pozornost a my jsme samozřejmě k dispozici odpovědět na jakékoliv otázky, které byste mohli mít. Dobře, čili říká pan předseda. Já mám pocit, že toto je nesmírně důležitý příklad toho, co je závažné v určitém konkrétním okamžiku. Víte, my máme tolik důležitých eh, okamžiků a důležitých bodů, že v postupem času najednou zapomínáme na všechny eh, ty problémy tohoto konkrétního aspektu, takže já samozřejmě si spíše pamatuju to, o čem jste se zmínila na konci, ale všem samozřejmě tam bylo mnoho jiných důležitých věcí, dokonce jsem zapomněl i na to, kteří poslanci vůbec požádali o toto stanovisko. Barbaro, vy jste byla jednou z těchto poslankyň, které požádali o toto stanovisko, nebo možná, když jsou zde ještě jiní kolego, to by bylo úžasné. Takže Barbara má slovo jako první, poté Cecil. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také za právní posudek. Myslím si, že nám objasnil řadu věcí, zejména co se týče práva na opravné prostředky. Mám otázku, kterou bych ráda položila právní službě, a totiž chci se zeptat na důvody, proč se nešlo cestou klasické mezinárodní dohody, proč zvolili nástroj soft law, tedy takzvaného měkkého práva. V parlamentu běžně to vnímáme tak, že hlavní problém spočívá v tom, že se někdo chce, nebo že my jako v parlamentu vidíme jako zásadní naši kontrolní pravomoc, to je naše výsada, eh, která je nám velice drahá. Je to, je to jeden z možných důvodů, proč tady eh, se nešlo cestou závazné dohody a nebo eh, je tím důvodem to, že uvnitř afgánské vlády panovaly velké rozdíly v názorech na tuto dohodu. Například eh, s ohledem na to, že tlak, který vyvíjí EU, by byl příliš silný. Mě panovala tam obava, že se plánují masová navracení. Jeden dokument SVČ hovoří o tom, že naraz se mělo do Afghánistu navrátit až 80 tisíc Afgánců, což porušuje ženevskou úmluvu, která stanovuje, že každá žádost o azyl musí být podrobena individuálnímu posouzení a dále. Eh, například ministr pro uprchlíky v Afghánistánu byl proti nuceným návratům, které jsou ovšem plánovány, plánovány v tom JVF, té společné cestě vpřed. Dokonce se hovoří i o navracení mladistvých bez doprovodu. To jsou všechno věci, které se skutečně již pohybují přímo na hranici legality. A podle mne to souvisí s tím, že dohody tohoto typu se skutečně stávají nástrojem měkkého práva. A tím se to v celé vlastně vymyká kontrole nejenom Evropského parlamentu, ale také třetích zemí. Jsem velice ráda, že právní stanovisko říká, že Evropský parlament má možnost vznést námitky. Například je tam změna možnost klást otázky, ale já si myslím, že to nestačí. Otázky jsme již oficiálně položili. Hovoří se také o vyšetřovacím výboru, že by bylo možno zřídit takovýto vyšetřovací výbor. I jménem své frakce bych ráda nyní požádala o to, abychom zřídili vyšetřovací výbor, který bude šetřit tuto dohodu, neboť v této dohodě je skutečně celá řada záležitostí, které jsou velice nebezpečné zejména s ohledem na dodržování lidských práv. Právě tato takzvaná masová navracení či porušení zásady nenavracení a nucené návraty. Děkuji. Děkujeme, děkujeme, Barbaro. A nyní Cecil. Grazie, eh, Claude. Děkuji, Claude. Nejdříve bych podotkla jednu věc. Včera jsme měli dohodu, nebo přednedávno jsme měli dohodu mezi EU a Tureckem, nyní máme dohodu EU a Afganistán, To jsou takové dohody, nedohody, které se skutečně pohybují na hranici demokratické legitimity a které umožnily komisi, aby obešla roli demokratickou roli Evropského parlamentu. Já nevím, jestli se mýlím, ale mám pocit, že komise skutečně je toho názoru, že Afghánistán je bezpečná třetí země. Což by tedy znamenalo, že pokud budeme mít společná opatření s Afghánistánem a takovou tu dohodu, tak bude docházet k dalším podobným dohodám s dalšími bezpečnými třetími zeměmi. Další věc, otázka ne eh, mladistvých eh, Afgánců bez doprovodu. Těch máme velké množství, například v Itálii, to jsou stovky osob, skovky, nezletilých, ty jsou zejména v oblasti Frioli, Venecia, Giulia. Co se s nimi stane? toto opatření, o kterém jsme hovořili, plánuje, že budou navráceni. Jakým způsobem se budou tito Eh, lidé navracet. Ráda bych eh, tedy se dozvěděla více detailů o této dohodě, nedohodě. Děkuji, Jana. Děkuji, já bych ráda poděkovala rovněž právní službě za jejich stanovisko, které potvrzuje to, co jsme předpokládali, a to, že ta, tento dokument vlastně ani nemá cenu papíru, na kterém je napsáno protože vlastně nelegalizuje to, co by měl legalizovat a tak dále. Hovoříme zde o násilném navracení lidí do Afganistánu, která prostě, který nemůže být považován e, za bezpečnou zemi nebo za hostitelskou bezpečnou zónu. Proto podporuji kolegové, kolegy a kolegyně, které e, podepsali tuto ústní otázku, i to, o čem se zmínila Barbara. Potřebujeme, aby komise i rada poskytly odpovědi u konkrétních případů, ke kterým došlo návratu Afgánců na území Afganistánu a jaký to má dopad praxe, která zde byla aplikována v rámci tohoto soft dealu, jak tomu říkáme, se záměrem jak si ošálet naši veřejnost, která měla uvěřit tomu, že bychom umožnili touto dohodou nějaké masivní návraty, či organizovali takový návrat lidí do Afganistánu. Není to v souladu s mezinárodním právem, není to v souladu s povinnostmi našich členských států a proto bych se ráda zeptala, jak to dopadlo u konkrétních případů těchto navrátilců a jak bychom eh, mohli dospět nějaké nápravě v tomto ohledu a jak členské státy, které v podstatě přispěly k eh, tomuto aktu, jak převzali na sebe či nepřevzali svůj díl odpovědnosti v mnoha případech lidí, kteří hledají útočiště v EU a kteří pochází z Afganistánu, často jde o země, které jsou eh, součástí koalice v Afganistánu a je skutečně šílené, že lidé byli se eh, odstli v takové šílené situaci. Vystupují tam jako tlumočníci pro tyto vojenské složky a nejsou dostatečně chránění, dokonce je považujeme za navrátilce do země, která je jasně zemí, která nepatří mezi bezpečné země. Paní Eli? Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, jistě si vzpomínáte na to, že to celé začalo dohodou mezi EU a Tureckem, pokud je to tedy dohoda protože pokud by to byla skutečná dohoda, tak by to bývalo muselo před, být předloženo parlamentu. Předložili nám tuto dohodu do parlamentu? Ne, neučinili tak to. Oni prostě pouze řekli, že to nebude dohoda, přestali to nazývat dohodou a nazvali to prohlášením. A tento model provozí dále podobná prohlášení. Ty dohody uzavírají s Afghánistánem, Líbí a dalšími zeměmi v rámci eh, dohrech o partnerstvích eh, vyjednávají migrační pakty. A o co jde? Jde o to, že chceme externalizovat naši odpovědnost, což je naprostém rozporu s naším úsilím a s naším angažovaností jak jsme se k ní přihlásili v New Yorku, kde jsme řekli, že chceme mít více odpovědnosti při přijímání azylu, nebo největší procento uprchlíků v současném světě je přijímáno v nejchudších zemích. My tedy takto vlastně obětujeme naše dobré vztahy s třetími zeměmi, obětujeme naše zásady, které jsou zakotveny v listině základních práv. Obětujeme smysl a bytostní hlavní cíl evropské politiky, která spočívá v tom, abychom vymítili chudobu, ne abychom stavěli a spravovali hranice. I na výboru pro rozvoj, drazí kolegové, jsme zřídili pracovní skupinu, která se zabývá tímto tématem, tedy tím, jak na základě takovýchto dohod se vlastně cíle rozvojové politiky mění a to negativním způsobem. Jsem velice ráda, že právní posudek připomíná, že parlament sice není přímo zapojen, ale přesto může využít různých jiných nástrojů pro to, aby byl vyslyšen, například rozpočtovou kontrolu. Bohužel i tyto možnosti jsou velice omezené a to na základě komplexnosti a neprůhlednosti těchto nových eh, finančních nástrojů, jako jsou například svěřenecké fondy či nový investiční fond pro Afriku. Všichni žádám, aby nás podpořili také v naší práci na výboru pro rozvoj, abychom skutečně velice dbali na to, na jaké projekty se tyto peníze dávají, zda jsou skutečně používány pro to, aby se vymítila chudoba a ne proto, aby se vytvářely nové hranice a zdi. Děkuji, mm, děkuji, děkuji. Eh, Elia, nyní bych rád poděkoval právní služby za její stanovisko. Myslím si, že to zdůrazňuje to, co jsme v podstatě všichni předpokládali. Barbara to řekla velice komplexně a Eli Schlein hovořila o těch možných alternativách. Barbara Spinelli ovšem jasně hovoří o tom, že naše výhrady jsou zde v podstatě pošlapány a zásadním je v tomto ohledu to a já jsem možná to měl říct na začátku, Umlouvám se, že jsem to neřekl, koordinátoři se o tom zmínili. Je to nesmírně důležité, tyto naše výhrady, výsady, které máme a ta kontaktní skupina, o které jsme hovořili, tak aby skutečně naši kolegové ti, kteří pracovali na asilovém balíčku, mohli spolupracovat na strategii. Všichni samozřejmě realisticky vnímáme to, k čemu dochází, co se děje a samozřejmě potřebujeme nějaký směr před a Eli Schlein hovořila o těchto alternativních nástrojích. Je důležité zajistit aby z politického hlediska jsme si uvědomili to, že bohužel, bohužel teda naše výsady v tomto ohledu zde zanikly, nejsou k dispozici, měli bychom to zdůraznit jakožto výbor do budoucna na základě toho připravit strategii. Strategie by měla být připravená se všemi kolegy, kteří aktivně spolupracují na těchto hlavních tématech, aby naše strategie byla zacílena jasně, abychom neumožnili radě nějak uniknout eh, eh, z této vyhýbat se povinnosti a aby se komise rovněž zapojila. Nejde jenom o politické postupy, ale Anna se zmínila například i o chartě a jiných základních dokumentech. Proto jsem rád, že došlo k této diskuzi a na schůzi koordinátorů požádám, aby došlo ke strategii v tomto ohledu, aby skutečně mm, opravdu nedošlo k tomu, že tyto nástroje měkkého práva převezmou odpovědnost tam, kde my máme výsadní postavení nemůžeme prostě externalizovat tyto záležitosti. Takže ještě jednou, děkujeme a chci se zeptat, jestli by chtěl vystoupit někdo za komisi. Já si myslím, že bychom měli na koordinátorech opravdu postupovat rychle. Já to dám na program hodnocení tohoto bodu. Skutečně si myslím, že bychom neměli otálet. Potřebujeme rychlou reakci té kontaktní skupiny, skutečně rychlý způsob, jak to budeme řešit abychom to kontinuálně sledovali a abychom opravdu tuto naši strategii našeho výboru připravili. Takže vám děkuji. Dám a ještě jednou chci poděkovat také právní službě. A nyní bod 5. Mm, to je pracovní dokument komise posouzení refit právního rámce EU proti umožňování nepovoleného vstupu. Měli jsme začít 16.30 a příslušný zástupce komise měl trpělivost a zůstal tady tady s námi. Eh, komise tedy posoudila tento refit týkající se mm, právního rámce EU proti umožňování nepovoleného vstupu, tranzitu a pobytu, balíček proti převaděnství, který mm, souvisí se směrnicí z roku 2002. Eh, je to vlastně boj proti převaděčství a snažit se zabránit dalším nepovoleným vstupům k hodnocení docházelo v rámci implementace tohoto balíčku proti převaděčům a dává nám to přehled o trendech, nedostacích, problematicích. Takže já teď dám slovo panu Dragoš Tudoračemu, eh, který je vedoucím oddělení neregulérní neprávní migra- politiky, migrace a navracení z DG Home. No a požádám vás, abyste nám dal takový stručný obsah tohoto dokumentu. Děkuji vám mnohokrát. Jak už jste se zmínil působnost, o působnosti tohoto hodnocení, já bych se snažil vysvětlit několik důvodů, proč jsme viděli nezbytnost tohoto hodnocení. A e, my už říkáme, e, že tato směrnice z roku 2002 stále ještě splňuje svůj účel. To citujeme i v tom protipřevaděckém balíčku hodnotíme, stanovíme tady kritéria eh, týkající se měření efektivity a koherentnosti a přidané evropské hodnoty. Několik minut k metodologii, protože si myslím, že je důležité, abyste pochopili, proč, jak svým způsobem jsme dospěli k našim závěrům. Toto hodnocení bylo prováděno v roce 2015 a 2016 a bylo pod podporováno také stávajícími výzkumnými aktuálními Eh, zprávami jak z mezinárodních, vnitrostátních i evropských zdrojů. Eh, byly zahrnuty i implementační zprávy Rady Evropy a tak dále. My jsme také zadali dvě externí studie, aby hluboce proskoumali právní aspekty transpozice, koherentnosti transpozice ve členských státech, legální definice, které byly začleněny v příslušné směrnici a další významné implementační aspekty. Také jsme měli zacílené otevřené konzultace, počínaje konzultacemi s členskými státy, jejich příslušnými institucemi, mezinárodními organizacemi, nevládními organizacemi a také velice široké diskuse, veřejné, veřejné eh, konzultace, které se shledaly s velkým zájmem. A Hleděli jsme také na aplikace. Obě tyto studie, které jsme zadali, jsou přístupné. Komise je zveřejnila na svých webových stránkách, takže se lze přesně dočíst výsledky té studie, jejich závěry. Několik slov k základu těchto studií, protože je důležité pochopit, jak jsme dospěli k těm závěrům. Údaje, které se používaly pro analýzy, jsou z Eurostatu, členských států, mezinárodních organizací a také dostupných výzkumných zdrojů. My jsme vyslali dotazníky všem členským státům, diskutovali jsme s evropskými institucemi, Frontexy, EMZO, Europolem, konzultovali jsme nevládní organizace jako Social Platform a další. Měli jsme diskuse se zástupci biznesu, mezinárodních organizací, s externími experty a také jsme zpracovali čtyři studie z Itálie, Španělska, Spojeného království a biznesu. A mm, také komise uspořádala celou řadu for a meetingů se zabezpečením toho cíle, aby to hodnocení bylo co možná nejpřesnější s nejširším záběrem. Ty veřejné konzultace byly pro nás nesmírně významné. Viděli jsme, že to je téma, které v posledních letech skutečně hýbe veřejností a my jsme chtěli poskytnout tuto příležitost veřejnosti, aby vyjádřila své názory k tomuto tématu. Měli jsme online dokument týkající se převaděčství. To bylo 12 týdnů zveřejněno na webových stránkách komise až do konce roku 2016. Dostali jsme přes 2500 či 2200 odpovědí a většina z nich byli soukromí jednotlivci, takže vidíte, jak vysoký zájem mají naši občané o toto specifické téma. E, hlavní výsledky. Ten první, a z toho se musíme poučit a my se z toho poučujeme, je nedostatečná data. Na základě konzultací, které jsme provedli, jsme viděli, že máme prostě nedostatky a mezery v kvalitě či kvantitě údajů pocházejících jak od členských států, tak z jiných zdrojů. A tady potřebujeme eh, zlepšit situaci, abychom mohli činit rozhodnutí na základě přesných údajů. Druhý závěr hodnocení byl, mm, že se velice liší sankční Ehm, údaje a metody, které v rámci této směrnice uplatňují jednotlivé členské státy. Hodnocení ukazuje, že efektivita byla dobrá, v nejhorším případě neutrální. A Eh, součástí cílu balíčku eh, na to se hledí spíše negativně. Co se týče definic, a k tomu se chci taky vrátit, protože to vyvolalo velkou pozornost i ve vašem výboru v posledních měsících a týdnech. definice byly dostatečně široké, ale došlo tady ke kritice týkající se právní nejistoty některých pojmů a myslím si, že zejména váš výbor věnoval v posledních měsících mm, velikou pozornost záležitostem nevládních organizací, které se podílejí na záchranných akcích ve středozemním moři. Teď se budu trochu věnovat eh, vojenské pomoci. To, co dělá směrnice, nabízí volbu eh, pro zabránění nelegálnímu pobytu nebo tranzitu eh, a jak má vypadat humanitární pomoc. My už máme sedm členských států, které mají specifická ustanovení v jejich legislativě a, což je velmi důležité, mezi těmito sedmi státy máme všechny země, Eh, které se nacházejí na hranici a čelí těm největším náporům migrace, jako je Malta, Itálie, Španělsko a několik dalších členských států. Zároveň je třeba uvědomit si, že pomoc v těchto situacích znamená také dodržování povinností v rámci mezinárodního práva. Ne, nesouvisí to jenom s implementací nebo s volbou, jak si vysvětlovat či vykládat tu či ono směrnicu. Nevládní organizace operující a pomáhající v záchranných operacích v Středozemí moři se musí řídit mezinárodním právem. Eh, co se týče měření efektivity, o tom jsem se zmínil už na začátku, ale protože nemáme dostatek údajů, nebylo možné učinit zcela jasné závěry v této oblasti. Jedna věc však jasná byla, a sice, že je tady zvyšující se aktivita v oblasti převaděčství, která vyžaduje daleko intenzivnější reakci na evropské úrovni. Dívali jsme se na evropskou přidanou hodnotu. V těch evolucích, které jsme dostávali i v zaslaných dotaznicích, jsme dostali pozitivní reakci na rámec evropský rámec, který by sdělili členské státy v tomto tématu a které přinášejí přidanou hodnotu buď pozitivně nebo neutrálně eh, bylo hodnoceno, že neexistuje, že tady je konzistentnost tohoto návrhu a stávajících právních nástrojů, eh, které Evropská unie má již od roku 2006. Čili závěr celého hodnocení, způsob, jakým jsme podnikli a provedli naše hodnocení, stejně tak jako příslušný komisař, kteří který u vás byl v březnu, bylo, že legální revize by nepřinesla žádnou další přidanou hodnotu, ale že je třeba dodržovat právní rámec boje proti převaděství, který již existuje dva roky a měli bychom zdůrazňovat jeho lepší využívání, protože možnost lepší reakce může být založena právě na používání tohoto rámce. A e, jaké další kroky doporučujeme po té, co jsme ukončili vyhodnocení? Tak za prvé nezbytnost doplnit údaje. Už jsme hovořili s Eurostatem e, od začátku roku 2017 spolupracujeme. My jsme vytvořili takový pilotní projekt pro lepší uh, aktuálnější zběr dat, a který by sloužil lepšímu rozhodování v politice. Také spolupracujeme velice úzce s členskými státy, nevládními organizacemi a evropskými agenturami, abychom zlepšili celý proces na základě využívání dostatečných údajů. Eh, potom také se tady zmiňujeme o humanitární pomoci. Eh, znovu jsme řekli, že by, i když se domníváme, že není nutno přepracovat znění stávající směrnice z roku 2002, musíme se zaměřit na určité body v ní obsažené. My to plánujeme a chceme velice úzce spolupracovat s Eurojustem, eh, členskými státy, zástupci občanské společnosti, abychom zabezpečili, že právní rámec, tak jak existuje, bude skutečně a je skutečně implementován. A potom jsem se zmínil o tom akčním plánu proti převaděčství. Hmm, eh, to je v rámci těch našich akcí do roku 2020 a jeho implementaci bedlivě sledujeme. Děkuji vám mnohokrát. Já jsem se vás chtěl zeptat na to klíčovou záležitost, na které se členské státy ptají, a sice kriminalizace nevládních organizací, eh, které poskytují humanitární pomoc. A vy už jste oznámil, že na to velice bedlivě hledíte. Mm, já nevím, jestli tu máme některé členy výboru, které se k tomu chtějí, kteří se k tomu chtějí vyjádřit. Ana a Cecil? Ano, já bych se ráda zeptala, za v rámci tohoto hodnocení skutečně byly zváženy uh, i dopady, pokud jde o ty sítě převaděčů a to, že vlastně členské státy nemají kontrolované bezpečné způsoby pro migranty či uprchlíky, aby vůbec požádali o možnost vstupu na území EU. sil. Děkuji. Ano, já bych ráda také trochu vysvětlila, proč Itálie, která je protagonistou této absurdní eh, historky, co vlastně k čemu došlo. Eh, my jsme se setkali eh, s vyloučením veřejnosti se státním eh, zástupcem a eh, hovořili jsme o dedikaci do Katalánska. A nám přesně vysvětlila, jak vypadá konkrétně ta situace s nevládními organizacemi a řekl, že nevládní organizace eh, Eh, tak, jak jednají, že tedy zachraňují osoby, uprchlíky přímo u pobřeží, že to skutečně vede k tomu, že to láká další uprchlíky a migranty eh, do země, že v posledních týdnech skutečně doš- eh, přišlo mnohem více migrantů než dříve. Máme během několika dní více než 7 tisíc dalších uprchlíků. A během Velikonoce bylo 8 tisíc jenom za Velikonoce, takže to neustále roste, roste a dále narůstá. A předpokládá se, že že nevládní organizace již operují přímo u libijského pobřeží. Toto nám bylo uh, řečeno za zavřenými dveřmi uh, tímto státním zástupcem. A my jsme Potom eh, hovořili se žurnalisty a zástupci občanské společnosti, kteří nám zase říkali, je, to, je tomu skutečně tak, nevládní organizace přitahují migranty. A já se tady ptám, jaké pravidla musí tyto nevládní organizace dodržovat. Ano, je tady povinnost zachránit člověka, jistě nemohou ty osoby ignorovat a přenechat je jejich osudu, ale jaká pravda tady vlastně platí pro ty nevládní organizace? Co oni musí dodržovat? Ano, oni musí zachraňovat lidské životy, to je jasná věc, ale tento státní zástupce nám eh, by býval měl sdělit výsledek svých šetření, a to nedělal. On spíš nadhodil další otázky a tak dále, celou věc otevřel, my jsme se optali, máte nějaké konkrétní údaje? On řekl, ne, je tady podezření. Já osobně jsem přesvědčena, že celá ta záležitost vypadá zcela jinak. V čem je ten problém? Členské státy ještě politicky prostě dostali svému deficitu. Je tady krize solidarity a tady přicházejí jiní hráči, kteří zaplňují tuto mezeru. To jsou ty nevládní organizace. To jsou ti lidé, kteří chtějí pomáhat, zachraňovat životy. A my to musíme jasně pojmenovat. Nemůžeme říct, že nevládní organizace nám sem vozí ty, ty migranty, že to, to, to podporují. Ne, musíme si jasně říci, jak hrajeme, podle jakých pravidel, jaká pravidla se platí pro tento prostor. Momentálně prožíváme velikou krizi. A jaká pravidla tedy mají nevládní organizace dodržovat? To je skutečně velice pozorovaná diskuse, kterou se vedeme a zažíváme. Tady se skutečně lidé snaží pomáhat a oni je ostatní kriminalizují. Tady je obrovská mezera, kterou musíme nějak dořešit a zaplnit. Děkuji. Takže ještě k tomu, co řekla Cecil, Ti, kteří uvažují o kriminalizaci nevládních organizací, které zachrání životy ve Středomoří, zda navrhují rovněž kriminalizovat eh, Eurona CSDP námořní operace, které provádíme ve Středomoří, které rovněž zachraňují tisíce životů ve Středomoří. Protože ano, čím víc zachráníte těchto lidí, tak tím víc podpoříte ty další, aby teda opětovně se vydali na eh, tuto cestu. Čili pokud toto je skutečně ta perverzní logika, jak se o tom zmínila Cecil. Čili ano, v podstatě jde i trošku o takový právní postoj. Paní Kiange o tom hovořila o té právní o té, tom právním stanovisku ohledně kriminalizace nevládních organizací, že to samozřejmě představuje politický a zároveň i filozofický problém a je to opravdu něco šíleného. Vy jste trochu nastínili cestu Evropské komise v tomto ohledu. Já bych rád poděkoval, nevím, zda ještě by chtěla hm, Anna k tomu něco tak nevím, jak teda budeme pokračovat. Tak možná byste mohl reagovat. Já už opravdu jsem tak unavený. Je to sice krátká schůze, ale kdybyste mohl alespoň reagovat na to, o čem se zmínila paní Gomeš a paní Kienge. Děkuji, pane předsedo. Vy jste vlastně částečně odpověděl na tu otázku a to, co jsem chtěl říci. Stávající situace a bohužel to, jak se to rozvíjí, my samozřejmě velice pozorně monitorujeme tuto situaci i v Itálii. Tam nejde o nějaký právní rámec či právní definici této směrnice. To by mělo být i výsledkem hodnocení. Nemyslíme, že by bylo dobré opětovně otevírat tuto směrnici. Pravidla toho, jak intervenovat, jsou jasná nejde o tu směrnici, to vyplývá z mezinárodních právních závazků, nevládní organizace, které dělají důležitou humanitární práci ve Středomoří, by měly mít možnost dále pokračovat v tomto úsilí. Dále samozřejmě ten formát našich záchranných akcí EU zde funguje jasně, tam není žádný problém, pokud jde o nějakou neznalost pravidel. I přesto je důležité zdůraznit, že spolupráce mezi těmi, kteří provádějí záchranné akce na moři, je zásadní. Bez ohledu na to, zda tito aktéři jsou řekněme, nějakým kapitánem komerční lodě nebo jiných lodí UNAF nebo nějaké jiné organizace, které musí provádět koordinované úsilí. A my jsme na úrovni EU v posledních dvou letech investovali skutečně hodně v tomto ohledu. Pouze tak můžeme zajistit to, že zde nejsou žádné nějaké nejasné zóny, které by mohly být interpretovány špatně, či tak, jak jsme viděli v posledních kolika měsících či týdnech. Ani na základě této směrnice, ani mezinárodní legislativy samozřejmě to nebrání řešení situace na základě situace konkrétního jednotlivce. To úřady členských států mohou udělat ani směrnice, ani nějaká přepracovaná směrnice by jim rozhodně nebránila v tomto pokrok, postupu. To znamená, že skutečně na základě Eh, konkrétních výsledků daného, eh, řeši, daného postupu mohou postupovat tyto národní orgány v souladu s konkrétní situací každého jednotlivce, kterého se tato situace týká. Děkujeme. Děkujeme za tyto reakce, odpovědi, děkujeme Aně i Cecil za otázky, které položili. A tím se vlastně dostáváme na závěr našeho jednání. Jestli něco do bodu různé, není tomu tak, další setkání proběhne 11. května a tím končím dnešní schůzi.